Je vous remercie de... Takže zaujměte prosím místa. Máme velmi nabitý program dnes odpoledne, takže musíme dodržovat řečnické časy. Všechny vás zde vítám, i tlumočníky zdravím. A hned tedy se pustíme do našeho programu, který jste dostali. A žádám vás, abyste schválili tedy pořad jednání naší dnešní schůze. Také jste dostali zápis ze schůze z 3. září, který je k dispozici také online, čili navrhuji, abychom jako obvykle, pokud tedy někdo nevznese nějaké námitky, abychom tedy považovali náš zápis za schválený. Dále bych vám rád připomněl, že v rámci Evropského týdne regionu a měst náš výbor a výbor pro územní soudržnost výboru regionu Koter budou zorganizovat roč výroční společnou schůzi. Ta tu schůzi bude, bude spolupředsedat eh, paní Izabel Bodeno, předsedkyně Koter, kterou jsem měl příležitost setkat, se s ní setkat tedy. A druhý spolupředseda bude předseda výboru Regi. Bude se konat 8. října od 9 hodin v prostorách výboru regionu. A samozřejmě jste všechny a všichni vítáni, srdečně zváni tedy na tuto schůzi. Podle pozvání Eh, jsme, poslali jsme pozvání komisaři Johannesi Hánovi, který má zatím na starosti politiku soudržnosti do konce října takže byl tady pozván, aby, se s námi, aby s námi diskutoval, dostaví se a budeme tedy diskutovat o současném provádění a využívání fondu. Všechny vás tedy zvu, abyste se zúčastnili této diskuse. Budeme tam také mít některé členy, kteří budou hovořit a doufám, že spolupráce mezi naším výborem Regi a výborem Koter bude plodná, tak jak tomu vždy bylo. Eh, nyní můžeme přejít tedy k bodu čtyři našeho programu a to je hlasování o všeobecném rozpočtu Evropské unie na finanční rok 2020. Prosím vám, abyste si všichni vzali k ruce vaše hlasovací karty, abyste je zasunuli do přístrojů. 41 pozměňovacích návrhů bylo předloženo k tomuto návrhu zprávy a 8 kompromisních návrhů, které byly projednány mezi politickými frakcemi. Takže, co se týká hlasování, vycházím z principu, že jsou zde noví poslanci, takže mohou být nějaké drobné nesrovnalosti, takže Počkáme, až se nám usadí ještě poslední přicházející poslanci. Bien. Kompromis 1. Dobře, takže kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Kompromis je přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis je přijat. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 3. Pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, je přijat. A číslo 15 pro, proti, zdržel, je přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdr- je přijat. Kdo se zdržel? Nikdo. Je přijat. Pozměňovat, teď máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 24, zde máme k němu ústní pozměňovací návrh, který předložila EPP. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? A o. kompromis 6. Opravuje se předseda. Omlouvám se. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní přecházíme k pozměňovacímu návrhu 33. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Tady máme druhou část pozměňovacího návrhu 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nebo přijatá druhá část. Provedeme elektronickou kontrolu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 16 proti, takže druhá část pozměňovacího návrhu je přijata. Teď pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 39. Pro. Proti. Zdrželi se. Pozměňovací návrh je zamítnut. 40. Pro. Proti. Hm, kdo se zdržel, se ptá předseda. Kdo je proti? ověříme elektronicky pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování a končím. 22 proti, 8 pro, takže širokou většinou zamítnut. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, kdo se zdržel, je přijat. Teď přejdeme ke konečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování a končím. <clears throat> Přijat téměř jednomyslně. A blahopřeji zpravodaji, tedy sobě. Tím přecházíme k bodu 5 to jsou pokračování jednání s Fondem pro regionální rozvoj. Jako, jak víte, tak jednání se týkají těch společných ustanovení. Ta už začala v minulém ale volebním období. Konaly se tři trialogy v únoru a v březnu. Při na naší poslední schůzi našeho výboru REGI jsme potvrdili, naši kolegyni Konstanc Krel a Andreje Novaková, že budou spolu zpravodají. Práce v radě také pokročila. Nyní jsme tedy už schopni znovu obnovit nebo zahájit jednání, která opět začnou velmi brzy. Pokud tedy udělíte to povolení, tak pravděpodobně zítra odpoledne. Článek 52 nařízení uvádí, že pozice, kterou přijme parlament v prvním čtení, tvoří, představuje mandát pro všechna vyjednávání s ostatními institucemi. Příslušný výbor může rozhodnout většinou svých členů, že zahájí jednání kdykoliv eh, v budoucnu. Navrhuji tedy, abychom hlasovali o obnovení jednání o této věci, která, jak víte, je nesmírně důležitá, vzhledem k tomu, že ta jednání mohou znovu začít, pouze pokud nejméně 22 poslanců bude hlasovat pro, protože naprostá většina členů našeho výboru musí tedy schválit toto rozhodnutí. Požádám tedy spolu respektive zeptám se spolu zpravodajů, zda se chcou, chtějí vyjádřit, než tedy Přejdeme k hlasování. A pane Novakové, jestli chcete se vyjádřit a potom Konstanz Krell. Takže prosím, máte slovo. Ondaj. Thank you very much, Chair. I would like to ask all colleagues to support... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád požádal, abyste kolegové hlasovali, tedy podpořili Protože eh, chceme pokračovat eh, v dosavadních úspěších a jsme pod časovým tlakem, tak abychom mohli ty operační programy rozběhnout k 1. lednu 2021. Proto je zapotřebí zahájit vyjednávání co nejrychleji. Pokud nám dáte mandát, tak eh, začneme s finským předsednictvím a komisí vyjednávat během 12 hodin. Děkuji, děkuji pěkně. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom ráda doplnila, že mohu podpořit to, co řekl André. Rádi bychom s finským předsednictvím ukončili bloky 1, 2 a 5, což umožní regionům začít s programováním. Děkuji. Já plně souhlasím s názorem našich spoluspravodajů. Už jsme vedli jednání celou tu dobu, neformální jednání tedy, která měla pozitivní výsledek a která tedy myslím si, že umožnila, aby se obnovila ta jednání v co nejkratší lhůtě. Takže budeme hlasovat elektronicky. Bude se to tedy týkat této otázky. Jste pro obnovení jednání s radou o našení týkajících se společných ustanovení, to, které nazýváme CPR. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 4 proti a nikdo se nezdržel. Takže blahopřeji spolu s pravodajům a přeji jim hodně úspěchů v těch jednáních která tedy se obnov, oživí nebo zase nastanou. První trialog je již naplánován na zítřek, jak jsem již řekl, a jsme přesvědčeni, že vyjednávací tým bude tedy co nejodhodlaněji a nejpevněji mm, obhajovat politiku soudržnosti na budoucí roky. Takže provedeme stejný postup, pokud jde o Evropský fond pro regionální rozvoj. Článek 52 nařízení uvádí, jak jsem řekl, že pozice schválená parlamentem v prvním čtení představuje mandát pro jakákoliv jednání s ostatními institucemi. Příslušný výbor může rozhodnout většinou svých členů o tom, že zahájí jednání kdykoliv, kterýkoliv okamžik následně po hlasování. Zda, zase se táží spoluspravodajů, tedy Andrea Kozolino tedy naše zpravodajka, zda se táží, zda se chce vyjádřit, než budeme hlasovat. Prosím, Andro. Ano, děkuji. Dovolte mi jen říct, že se jedná o velice důležité hlasování, které nadefinuje dění v následujících několika týdnech. To je vše, děkuji. Děkuji, takže přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A odpověď je jasná zcela, takže můžeme v co nejkratší lhůtě zase vstoupit do jednání a blahopřeji spoluspravodajům. A také jim přeji hodně úspěchu a hodně štěstí do vyjednávání o Fondu pro regionální rozvoj. To je velice důležité jednání stejně tak jako to předchozí. Takže pokud souhlasíte, tak já nebudu po každé číst znovu ten postup, nebo tam budeme tedy hlasovat nebo postupovat stejně, pokud jde o nařízení týkající se územní spolupráce Interreg. Naším Spravodajem je Pascal Arimu, čili stáží se ho, zda se chce vyjádřit. Pokud ne, tak hned přejdeme k hlasování. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl požádat pane eh, kolegy, aby eh, souhlasili, abychom mohli co nejrychleji vstoupit do trialogu. Parlament je připraven, rada taky, takže vás prosím o podporu. Děkuji. Ano, takže Hned přejdeme k hlasování. Otázka je, souhlasíte s tím, abychom zahájili jednání s radou o nařízení Interreg? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednomyslně, takže náš výbor si tedy jednomyslně přeje, aby jednání zase začala co nejrychleji. Blahopřeji našemu zpravodaji a také mu přeji hodně úspěchu v těchto důležitých jednáních. Totež platí pro mechanismus, pro respektive pro odstraňování administrativních a právních překážek v přeshraničním prostředí. Náš zpravodaj je Christian Ginea, takže chcete něco říci k tomu, než budeme hlasovat? It will be an honor for me to file. It is an important file. We great... Mě bude ctí pokračovat v této dobré práce tohoto parlamentu. Snažíme se zjednodušit život občanům, úřadům i společnostem Evropy na hranicích členských států a já poskytnu tuto informaci o znovu zahájení jednání svému týmu. Děkuji. Děkuji vám. Takže zase Zahajuji hlasování o otázce obnovení jednání s radou. Ohledně tohoto nařízení zahajuji hlasování. Končím hlasování. A náš výbor povoluje tedy, dává své spovolení nebo schválení a já přeju hodně úspěchů zpravodaji. A teď se budeme postupovat stejným způsobem pro jednání ohledně roční zárohy předfinancování pro roky 2021 až 2023. Paní Modzanovská je zpravodajkou, čili táži se vám, vás, zda si chcete vzít slovo, než přistoupíme k hlasování. Szanowny panie przewodniczący, szanowni e, państwo członkowie komisji, chciałam poprosić o poparcie dla mandatu negocjacyjnego Děkuji. Já bych eh, vás chtěla požádat, abyste mi udělili tento mandát. Parlament je připraven pro trialog a přejeme si, aby se jednání mohlo začít co nejdříve. Jedná se o velice důležité otázky. Eh, Evropská komise navrhla, abychom sní, aby se snížila snížili prostředky o 3% na 1%. Výbor pro regionální rozvoj se domnívá, že to jde příliš daleko a chtěli bychom udržet to financování na úrovni 2%, takže vám, vás žádám, abyste podpořili můj mandát pro vyjednávání. Děkuji. Děkuji vám za vaše vysvětlení a nyní přistoupíme k hlasování o zahájení jednání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máme tedy udělený mandát pro zahájení jednání. Blahopřeji zpravodajce a přeji také hodně úspěchu v tomto jednání. A tím se dostáváme k bodu 10 našeho programu, který se týká finanční pomoci členským státům. Eh, pokud jde o tedy řešení eh, problému souvisejících s pravděpodobným vystoupením Spojeného království bez dohody z Evropské unie. Víte, že Spojené království by v zásadě mělo tedy vystoupit z Evro, odejít z Evropské unie k 31. říjnu. Ale není zde žádná jistota, že tomu tak bude, vzhledem k politické situaci, která se velmi mění tedy, vyvíjí, kterou sledujeme, tak je vlastně velice obtížné předjímat, co se vlastně stane k 31. říjnu. Zda tedy dojde k uzavření dohody nebo k odchodu bez dohody, nikdo v současné době nemůže tedy udělat nějakou jasnou prognózu. Nicméně se domnívám, že bychom měli Eh, vlastně eh, vzít, hovořit o té hypotéze, že nedojde k dohodě, což by způsobilo ekonomické a logistické problémy a mělo by to velice závažné finanční důsledky pro mnohé regiony a členské státy, které mají velmi silné ekonomické vazby se Spojeným královstvím. Proto Evropská komise navrhla, aby se změnilo nařízení o Fondu Solidarity Evropské unie, tak aby se vytvořil systém, který by umožnil pomoci těm státům a regionům, které by byly silně a nejsilněji tedy zasaženy tímto. Tento návrh obsahuje tedy v podstatě dva rozměry. Jednak je zde ta věc, která souvisí s odchodem bez, bez Spojeného království bez dohody, kdy vlastně Brexit by vlastně eh, způsobil takové okolnosti, že by se uvolnily prostředky z toho fondu. Ten pokrývá v současné době pouze přírodní katastrofy a bylo s ním uvažováno tak, že by tedy měl pokrývat přírodní katastrofy. Evropská komise se tedy plánuje tedy to, že by státy mohly požádat o využití této nové větve tohoto fondu v období 2019 a 2020 pouze v tomto období a to od nebo po 1. listopadu 2019. Kompenzační platby tedy pro případ Brexitu by mohly probíhat pouze do konce roku 2020 a pouze do výše 50 eh, rozpočtu toho fondu. Zbytek samozřejmě je vyhrozen na přírodní pohromy a na likvidaci jejich následků. Druhá, druhý předpoklad, bez který nesouvisí s Brexitem, by směřoval ke zvýšení z 10 na 25 těch záloh na prostředky z fondu. Tuto změnu navrhuje Evropská komise a domnívá se, že současné zálohy jsou příliš nízké, což vlastně omezuje nebo zpomaluje to úsilí v terénu po přírodních pohromách. Výbor pro rozpočet se také zabýval tímto návrhem a vydal stanovisko formou dopisu, který nám poslali a který je tedy příznivý a ten jste všichni obdrželi. Také 5. září eh, jsme hm, obdrželi a k tomuto datu, k datu 5. září tedy, riziko nedohody nebo k tomu, že nebude uzavřena dohoda, bylo velmi vysoké a to riziko zde prostě existovalo. Dnes jsme stále ve skutečnosti v nejistotě. Nevíme tedy, co přesně nastane. Ale od 5. září do dnešního dne se situace přece jen trošku změnila. A nejsme si tedy vůbec jistí ve skutečnosti, že vůbec Brex, k Brexitu dojde k 31. říjnu. Takže je to taková situace, která jak jistě víte, je trošku složitá. Rada, Evropská rada tedy, mi sdělila, že pokud jde o ně, tak odkládají tuto záležitost až do té doby, kdy okolnosti Brexitu budou vyjasněny. Že se tedy tímto nebudou zabývat do té doby. Nicméně, jakmile se to dozví, tak ten návrh by se tedy mohl stát potom velmi naléhavým. Zdá se v podstatě, že některé členské státy v, radě, v Evropské radě by chtěli změnit ten návrh tak, aby vlastně intervence z tohoto fondu mohla být eh, přidělena. Asi víte, že Evropská rada má tedy možnost reagovat velice rychle v takovýchto případech, na rozdíl od Evropského parlamentu, kde my podléháme určitým legislativním postupům. To jsou prostě legislativní postavy, eh, postupy, které jsou podstatně delší, slouhavější. A my, jakožto poslanci, nemůžeme reagovat tak rychle a flexibilně, jako může Evropská rada v těchto případech, protože my jsme prostě vázáni Eh, určitými lhůtami, časovými harmonogramy, schůzemi plenárek a tak, daty plenárek a tak dále. Proto ten zjednodušený postup, který vám navrhujeme, ten by nám vlastně umožnil, eh, abychom nepodstupovali takové riziko, abychom byli schopni hlasovat už tedy do 31. října. A ostatně už jsme o tom diskutovali s koordinátory a zdálo se, že tedy, kteří, že byli koordinátoři pro zjednodušený postup. Ale jakožto předseda tohoto výboru a jakožto zpravodaj bych vám chtěl říci to, že my samozřejmě máme také možnost do 31. října revidovat určitým způsobem naše stanovisko. To znamená, že určitá mm, že by nás určitá pojistka měla vést k tomu, abychom eh, to provedli ve zjednodušeném postupu, ale pokud by v průběhu října jsme viděli, že ve skutečnosti ten předpoklad Brexitu k 31. říjnu, tedy že k tomuto, této hypotéze nedojde, tak já jakožto předseda tohoto výboru bych měl možnost požádat o odložení tohoto nařízení na další plenárku nebo na jinou plenárku. A v takovémto okamžiku bychom mohli jménem našeho výboru REGI po diskusi samozřejmě s koordinátory, tak bychom mohli navrhnout, předložit pozměňovací návrhy, které bychom předložili na plenárce, tak, aby nám to umožnilo změnit toto nařízení. To znamená pozměňovací návrhy jménem výboru REGI. Proto podle tedy toho, co bylo rozhodnuto ze strany koordinátorů, a tak, abychom tedy měli určitou pojistku, určitou jistotu za předpokladu, že by došlo k Brexitu, tak navrhuji, abychom tedy dnes schválili ten zjednodušený postup, ale abychom měli na paměti přitom to, že můžeme změnit eh, naši pozici a můžeme požádat, eh, aby tedy k přeskumu nebo ke změně tohoto nařízení došlo až na příští plenárce, aby nám to dalo, umožnilo více času, abychom mohli pracovat na pozměňovacích návrzích předložených jménem našeho výboru. Než tedy přejdeme ke schválení tohoto nařízení, tak bych nejprve chtěl dát slovo koordinátorům, a potom poslancům, kteří se chtějí vyjádřit, protože je to důležité rozhodnutí, které zde musíme dnes odpoledne přijmout. A je potřeba, abychom přijali co možno nejlepší možné řešení. A jsem si jistý, že prostřednictvím diskuse mezi sebou odpoledne se nám podaří přijmout co možno nejlepší eh, rozhodnutí, ať to bude ten zjednodušený postup nebo ne. Takže nejprve dám tedy slovo koordinátorům Andrej Novakovovi, Konstanz Krell a potom dalším. Prosím. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem se v té diskusi s koordinátory také rozhodla pro zjednodušený postup, ale e, Rada e, možná ještě pochybuje o tom, zda Britové vystoupí nebo ne k 31. říjnu. A pokud jde o rozdělení těch e, prostředků, které by tedy byly regionu poskytnuty z 50 tak o tom je rada již rozhodnutá evidentně není připraveno na to, aby 50 z toho, toho fondu Solidarity eh, poskytla a přišla s novými návrhy. Pokud bychom nyní měli jít tou cestou zjednodušeného postupu, tak týká se to návrhu komise. Upřímně řečeno bych asi potřebovala trochu více času na to, abych eh, nalezla ještě další možnosti francování, protože 50% vzít z toho fondu Solidarity v době, kdy přírodních eh, pohrom neubývá, ale spíše přibývá, se zkrátka domnívám, že těch 50% je poměrně hodně a z toho důvodu bych se rád dozvěděla, jestli bychom se neměli spíše ještě zabývat tím, neexistují-li nějaké další návrhy k financování dotčených regionů. Já se totiž myslím, že 50% z toho fondu Solidarity je poměrně eh, vysoká částka nebo vysoký podíl. Andrej Novakov, pan PPE. E. Děkuji za EPP Andrej Novakov. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Brexit, s Brexitem to, to jde nahoru dolů. Jednou je to tak, jednou tak. Pokud eh, se Eh, parlament má stát subjektem, který by mohl eh, zažehnout tu eh, určitou pochodeň jasnosti, tak bychom tedy měli tím směrem. Otázka, jestli tento postup je ideální, poněvadž s určitými výhradami bych neřekl, že parlament by měl jít každopádně tímto směrem. Pravděpodobně je to otázka dalšího zvážení, jaký postup eh, přijmout, ale určitě bychom měli toto téma eh, dostat ze stolu co nejrychleji, poněvadž nám zbývá méně než jeden měsíc do okamžiku, kdy se odehraje Brexit bez dohody, což je vysoce pravděpodobné. Takže si myslím, že bychom to měli dokončit minimálně do prvního, nebo nejpozději do prvního listopadu. Děkuji. Děkuji za Renu. Kolega. Ondaj. Andrej. Uh, thank you, chair. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. My už jsme zpočátku prohlásili, že jsme pro tento zrychlený postup. Objevují se nové skutečnosti ohledně Brexitu, poněvadž v době, kdy se Brexit očekával, jsme nebyli schopni rozhodnout tak rychle. A platí to je teď. Upřímně řečeno, potřebovali bychom více času, abychom si mohli být jisti. Merci beaucoup. Děkuji. Teď dám slovo frakci zelených. I think we agreed on the... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsme se na setkání koordinátorů do, rozhodli, že půjdeme směrem zjednodušeného postupu ze stejných důvodů, které tady zazněly. Do posud eh, se ten eh, den odchodu eh, nezměnil. Pokud se to změní, tak i my můžeme změnit svůj postoj. Každopádně bychom měli jednat rychle a solidárně, poněvadž se tady um, hovoří konec konců o fondu Solidarity, o prostředcích z tohoto fondu. Takže souhlasíme s vaším stanoviskem v tom smyslu tedy, že přijímáme, akceptujeme zjednodušený postup. Děkuji paní Donato za ID. Děkuji pane předsedo, budu hovořit italsky. Allora, io sono stata sin dal primo momento já jsem byla jedinou koordinátorkou od samého počátku, která byla proti přijetí zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů, a to z různých důvodů. Některé z těch důvodů měly zásadní charakter, a to proto, že Fond Solidarity zde byl připraven proto, aby se z něj financovali, financovala pomoc obětem přírodních katastrof a tak dále. A přírodních katastrof eh, neustále přibývá a nese to sebou nejenom hospodářské, ale i další následky. A proto si myslím, že nelze popírat, že právě toto by měla být priorita pro využívání prostředků z tohoto fondu Solidarity. Nikdo neví, zda dojde k Brexitu bez odchodu dopady se potom projeví na volném trhu a ty dopady samozřejmě s přírodními pohromami některak nesouvisí. Nesouvisí s nimi ani ty následné dopady. Pokud je o obchodní výměnu, konkurenceschopnost a vše, co souvisí s tržní ekonomikou, to je zcela eh, jiný soudek problémů. A já si myslím, že Fond Solidarity je tady pro něco úplně jiného je proto, aby v rámci něj byla poskytována solidární pomoc. Čili je to odlišná záležitost. Samozřejmě, že mohou nastat velice závažné hospodářské ehm, dopady v členských státech, ale na jedné straně je zapotřebí mít v rukou flexibilní opatření, pro nápravu přírodních pohrom jsou tady konec konců i národní rozpočty. Nevíme, jak to s Brexitem dopadne. Každopádně by mělo být možné nalézt prostředky například ve fondu eh, pro země chystající se ke vstupu. Možná by bylo rozumnější využít prostředků z těchto fondů, pokud tedy aplikujeme zjednodušený postup a z Fondu Solidarity využijeme více než až 50 prostředků, tak to je do budoucna nebezpečný precedens. V budoucnu totiž může nastat podobná situace a proto je to podobně rizikové. Zjednodušený postup bez pozměňovacích návrhů podle mě není dobrý nápad. Možná by bylo možné předložit pozměňovací návrhy třeba jen proto, aby se snížil snížila tato míra, čili ne, bylo by to pod 50%, byl by tady nižší práh. Slyšeli jsme od kolegyně a kolegů, že to je příliš vysoké procento. Máme zde pět europoslanců, kteří jsou proti tomuto zjednodušenému postupu. A proto se kladu otázku, Eh, jestli je tady někdo další, kdo je proti tomuto zjednočenému mm, postupu, protože si myslím, že to není dobrá cesta. Ještě nejsme, ještě tady, tady ještě nejsme, ale uvidíme, jak to bude postupovat. Nyní dávám slovo kolegovi Rafaeli Fitovi za skupinu e TKR. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím tady s tím, s těmi vyjádřenými obavami i s tím určitým eh, rozhořčením nad tím, že se zde budou využívat prostředky z tohoto fondu v takové míře. Ovšem jsou tady možná dost dobré, dobré důvody. Pokud je o dopady Brexitu, tak eh, samozřejmě je otázka, jak to pojmeme. Zjednodušený postup, jak tady zaznělo z úst kolegyně a kolegů, eh, může umožnit eh, předkládání teda nemožné předkládání pozměňovacích návrhů, ale ty pozměňovací návrhy by mohly být využity například ke snížení tohoto prahu. Musíme uvažovat obezřetně do budoucna. Musíme mít určitou jistotu. A proto se dovolím vyjádřit určité pochyby ohledně tohoto postupu. Souhlasím s návrhem paní Donáto. Poněvadž já patřím mezi ty, kteří by postali a řekli by, že jsou proti zjednodušenému postupu. Děkuji za sjednocenou levici, kolega Mitchell. Děkuji za slovo. Pokud jsem to správně pochopil, tak vy tady teď navrhujete určitý dvoustupňový postup, abychom zajistili flexibilitu toho procesu. Myslím si, že nikdo z nás nemůže teď předvídat, jak ten proces eh, vystoupení Spojené království dopadne. Zda budou nějaké kompromisy. A proto eh, opravdu pléduji, proto stejně jako kolega eh, od Zelených, abychom se dohodli na této dvoustupňovosti a to pro případ, kdybychom to museli všechno zrychlit, pokud by nás Britové překvapili, tak bychom potom aplikovali zjednodušený postup. Ale pokud by se ukázalo, že budeme mít ještě více času, tak by nepochybně bylo možné přejít k tomu standardnímu postupu, vrátit se k němu a proto podporuji pod pozici, eh, která tady byla předložena. Děkuji. Děkuji. Jsou zde ještě žádosti o slovo další. Korina Kretu. Thank you, Mr. President. I just want to say... Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla jen vyjádřit a to ve svém rodném jazyce. Protežem. Děku, děkuji. Já, my všichni víme, že Velká Británie to je třetí největší plátce do uh, rozpočtu EU, 13%, ale politika soudržnosti prakticky uh, představuje 25 příspěvku a odstoupení bez dohody by zasáhlo vlastně nejvíce ty nejméně rozvinuté regiony. Víme, že nejobtížnější by byly roky 2019 a 2020, kde se budou eh, akumulovat, nahromaďovat ty faktory. A je tedy velice důležité, abychom dokázali ochránit tyto regiony i přesto, že Velká Británie se v radě zavázala, že bude přispívat do rozpočtu EU do roku 2023. Nicméně zde čelíme tomuto masivnímu riziku, že tyto peníze Eh, prostě se nedostanou do těch nejméně rozvinutých regionů, které budou nejvíce zasaženy. Pokud jde o fond Solidarity, tak já souhlasím se stanoviskem naší koordinátorky a s vaším návrhem, pane předsedo. Tento fond bohužel nebyl zamýšlen jakožto takovýto fond pro tyto eh, typy naléhavých situací, to je pravda. A znovu vlastně ta tíha padne na členské státy. Já tedy doufám, že získáme větší flexibilitu v rámci příš tohoto nařízení, protože budeme čelit velice závažným problémům. Češi, čelíme zde problémům, jako je zemětřesení v Itálii například a všude. To je obtížné období, kdy člen, Evropská unie musí dokázat svou schopnost flexibilní reakce a to jsou a potom ty zálohy, které jsou vypláceny, nejsou dostatečné. Potom zde byly požáry v Portugalsku, kde bohužel došlo i k úmrtím a tento fond, to prostředky z tohoto fondu Solidarity bohužel nebyly schopny, kom, nemohou kompenzovat lidské, lidská úmrtí, to je jasné. Nicméně je to určitě určitý druh cynismu v tomto nařízení, takže já jsem také pro, že je potřeba hledat různé jiné zdroje eh, pro pokrytí těchto přírodních katastrof. Děkuji. Děkuji kolegyni Korině Kretu. Kolega Bogovič požádal také o slovo. Eh, zelo pomenljivo je, že zde eh, govorimo o... Děkuji pěkně za slovo. Je typické, že se nyní bavíme o Brexitu a o přírodních katastrofách. Přírodní katastrofy a změna klimatu zatím nejsou považovány za eh, záležitosti způsobené člověkem. Já samozřejmě podporuji solidaritu v rámci Evropské unie. Solidaritu s těmi, kteří jsou nejvíce zasaženi kteří trpí největšími škodami. Brexit může mít eh, nepochybně řadu negativních dopadů. Pokud jde o ty číselné údaje, tak jsou příliš podle mě eh, podhodnocené. Johnson hovoří o 80 miliardách. My hovoříme o 600 eh, milionech během dvou let. A to nějak nezapadá do toho kontextu. tom smyslu, že bychom tady měli mít rezervní prostředky pro přírodní katastrofy. Fond pro přizpůsobení globalizaci by podle mě byl lepším zdrojem. Nicméně, myslím si také, že parlament musí reagovat rychle a pokud nastane potřeba, tak aby přistoupil ke změnám i v pozdější fázi tak aby uklidnil ty, eh, kteří se právě obávají do budoucna velkých škod. U řady členských států se uvažuje o tom, že až 0,3 HDP by bylo akceptovatelných, ale každopádně bychom měli nalézt cestu, vyslat eh, těmto lidem, kteří se obávají, signál. Merci beaucoup. Děkuji. Pan Arimu. Děkuji, pane předsedo. U, tady u tohoto jedno, zjednodušeného postupu jde o to, abychom dokázali rychle reagovat na nějakou situaci, která může nastat a která má skutečně dramatické dopady na některé země nebo regiony. Moje země k, tomu, k ním také patří. Uh, a my jsme se vlastně už v předchozí eh, debatě vlastně no, rozhodli nebo vyjádřili k tomu, co chceme dělat. Je to něco, co musíme ještě důkladně přeskoumat a zkontrolovat. Teď zde máme ještě pět minut, co se týká mého státu a jiných států. V radě jsme obdrželi žádost, aby se tato věc ještě prověřila, protože ty země, které jsou nejvíce postiženy Brexitem, to je Irsko zejména, Francie také, které, kde vlastně které by tedy mohly eh, profitovat z těchto peněz a nemohly by tak profitovat, eh, pokud by ta kritéria tak, jak byla stanovena, platila. Takže zde byla žádost, zda bychom jsem se tím ještě nemohli zabývat a ten text poněkud pozměnit. Já vím, že jsme v takové situaci, kdy je zde ten scénář 31 října, takže ten zrychlený, zjednodušený postup by byl asi řešením, které by mohlo být užite- a mohlo by možná být užitečné, abychom tedy schválili ten zjednodušený postup, ale také je zde zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy do této lhůty. A pokud bychom, abychom mohli použít tento postup, tak aby každý mohl využít svých práv, abychom vlastně ponechali tady ten časový plán, protože také rada ještě mm, Boris Johnson vlastně zatím oznámil, odejdeme 31. října, ať chcete nebo nechcete. Je jasné, že tyto země, v těchto zemích dojde k velkým škodám, takže oni se obávají této lhůty, ale bylo by dobré, kdybychom tedy měli ještě tu možnost, abychom mohli vyjádřit naše stanovisko k tomuto. Takže ano, pokud by bylo tedy zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Ještě máme dvě další žádosti o slovo a potom uzavřeme seznam řečníků. Nejprve kolega Kocolíno a potom Další kolega. No, l'ultima proposta di Arimont mi pare convincente, cioè... Děkuji vám. Já se domnívám, že zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy je postupem dobrým. Pak budeme mít možnost eh, spolupracovat, připravit se společně na plenární zasedání. Jak už zaznělo, ani rada nepostupuje jednomyslně. To znamená, že my můžeme odsouhlasit eh, zjednodušený postup, ale rada pak přijde s jiným návrhem a my už budeme mít svázané ruce. Tak si nemyslím, že je dobrý nápad eh, odsouhlasit eh, zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy. Navíc já mám své pochybnosti, pokud jde o tyto fondy, jestli jsou to ty pravé. Já si myslím, že na tento účel lze využít jiné zdroje, které existují a tím by se ten šok zmírnil po 31. říjnu. Děkuji. Děkuji. A ještě kolega Anza, Panza, prosím. Sí, grazie, presidente. Eh, tengo Děkuji vám. Já jsem chtěl ještě jednou poukázat na to, že tento postup, který se opírá o Fond Solidarity, není tím pravým řešením. A to proto, že to není fond, z kterého můžete jen tak čerpat. To není bankomat. Nemůžete dorazit a s překvapením něco takového navrhovat. O tomhle se hovoří již dlouhou dobu. Všichni jsme si vědomi možných nežádoucích dopadů. Já si myslím, že využívat tento fond, jako kdyby to byl skutečně bankomat, kdykoliv se nám zamane, to je něco, co by mohlo nastavit do budoucna nebezpečný precedens. Tenhle fond byl zaveden na něco, jako jsou živelné pohromy, zemětřesení, povodně, skutečně nečekané záležitosti, které je třeba řešit okamžitě, ale to je něco naprosto jiného. Samozřejmě, že Brexit způsobí problémy, to nikdo nepopírá. A je i těžké vyčíslit ty problémy a je těžké celý ten propad, k, k němuž dojde, překonat, ale jak říkal pan Kocelíny, musíme hledat financování, ale jinde neměl by to být fond solidarity. My tedy budeme i v budoucnu zjednodušený postup odmítat, protože to, to, to má jen své limity. Děkuji. Pan Bižu, prosím. Ještě poslední řečník, děkuji. Já bych chtěl říct si, že zjevně v dané situaci jsme se shodli na tom, eh, co se týká klimatických změn a stále narůstajícího počtu budoucích přírodních pohrom, že je naprosto nezbytné, abychom měli tuto schopnost rychle a správně reagovat. Ještě musíme se zeptat, jak a v, tě, v té diskusi, kterou jsme zde před chvíli vedli, se zdá jasné, že článek 52 odstavec 2 eh, jednacího řádu obsahuje určitá eh, řešení pro tyto otázky řešení, která zde máme, tedy prostřednictvím tohoto zjednodušeného postupu a případně s možností předložením pozměňovacích návrhů, abychom měli, získali vlastně tuto možnost prokázat inteligenci v daných situacích a myslím si, že to je to správné řešení, které se nám zde nabízí předseda. Děkuji. Kolega Kev Siran. Uh, I, I wish to... Děkuji, já bych chtěl podpořit návrh, který před námi dnes stojí. Nehovořím často o své národnosti, ale tentokrát při této příležitosti chci vyslovit, že jsem někdo, kdo zde zastupuje Jižní Irsko a proto si myslím, že by byla na místě solidarita s kolegy ze severu musíme opravdu odvrátit ty problémy, které se před námi vynořují v souvislosti s Brexitem. Já myslím, že v tuto chvíli je čas postavit se za své kolegy. To jsou kolegové, kteří nežijí daleko od nás, ne daleko od místa, kde žiji já, to znamená v Dublinu. Chápu, že to není živelná pohroma, je to pohroma, kterou způsobil člověk. Ovšem, Vím o řadě živelných pohrom v minulých letech, které se také objevily v souvislosti s lidským konáním, jako je oteplování planety a změna klimatu. A tak si myslím, že ty pohromy e, způsobené člověkem se rozšířit na Brexit. Děkuji. Děkuji. Ještě kolegyně požádala o slovo a potom uzavřu seznam řečníků. Tak prosím, máte slovo. Děkuji bardzo, no, szanowna paní předsedničance. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové. Samozřejmě všichni chápeme, že musíme jednat v duchu solidarity a musíme se připravit na to, abychom zajistili pomoc těm zemím, které mohou být nejvíce postižené, eh, co se týká jejich ekonomiky a dalších aspektů, tedy zasaženy vystoupením EU, eh, Spojeného království z Evropské unie, ale musíme najít optimální řešení. Pokud se týká tohoto fondu solidarity, který by mohl být vnímán jakožto určitý základní nástroj pro boj proti těmto negativním dopadům, tak to může vzbuzovat určité pochyby jak řekli někteří kolegové, tento fond byl zamýšlen pro boj proti různým klimatickým jevům a proti účinkům přírodních pohrom. Dnes jsme svědky toho, že v Evropské unii stále více dochází k přírodním pohromám a víme, že to riziko je velmi vysoké, že k ním bude docházet i v budoucnu, takže z tohoto důvodu musíme opravdu hluboce se nad tím zamyslet. Já se domnívám, že zjednodušený postup ano, je možné ho plánovat, ale s pozměňovacími návrhy. Děkuji. Předseda, děkuji. Já se domnívám, že odpovědnost politická nut, nás nutí k tomu, abychom vlastně plánovali a připravili se na nepravděpodobné. A i když to není ta hypotéza, která vlastně vypadá jako zjevná, tak přesto všechno je možné, že dojde k takzvanému tvrdému Brexitu k 31. říjnu. A myslím si, že budeme muset se vlastně eh, připravit i na tuto perspektivu. Ale ty debaty, ta debata ukázala, že je zde velmi malé nadšení, a to ještě říkám mírně, co se týká tohoto návrhu, který předložila Evropská komise. Jednak, protože je zde určitá zdrženlivost týkající se toho zjednodušeného postupu jako takového. A já patřím k těm, kteří se domnívají, že náš parlament musí přispívat eh, vždy v každé situaci a hrát svou roli spoluzákonodárce. A vůbec se mi nelíbí, obvykle tedy, aby se, když se náš výbor nachází v takovéto situaci. Ale musíme také Eh, si vlastně představit to, co je možná dnes nepředstavitelné, to znamená, že dojde k tvrdému Brexitu k 31. říjnu. A potom je zde také určitá váhavost ohledně samotné podstaty tohoto návrhu. Protože hodně z vás připomnělo, že tento fond Solidarity je zamýšlen pro případ klimatických eh, nebo přírodních pohrom a že vlastně ten návrh, tak jak je předložen, si zasluhuje minimálně určité pozměňovací návrhy, aby byly předloženy. Já tedy navrhuji, aniž bychom nyní vstupovali do nebo aniž bychom nyní hlasovali, což by nás mohlo rozdělit, navrhuji, abychom tedy našli takové nějaké kompromisní řešení. Kompromisní řešení, to zde zaznělo ze strany Stefana Bižu. Jedno možné kompromisní řešení je, se, je v našem jednacím řádu, které, který umožňuje, aby předseda v rámci zjednodušeného postupu, aby předseda mohl navrhnout, že on sám nebo zpravodaj zpracuje řadu pozměňovacích návrhů zohledňujících eh, debaty v rozpravu ve výboru. Pokud tedy nebude proti tomu Eh, určitý počet poslanců nebo některé politické frakce, které dosáhnou určitého minimálního limitu, tak ten návrh bude schválený a pozměňovací návrhy budou tedy předloženy členům komi- výboru. To je tedy jedna možnost. To znamená, že zde máme zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy. Už jsme to udělali v našem výboru pro ty, kteří, eh, tedy ti, kteří zde zasedali už v minulém období a mohu vám říci, že to nejsou nějaké nedůležité pozměňovací návrhy, jsou to opravdové pozměňovací návrhy a jsou to pozměňovací návrhy celého našeho výboru REGI. A potom je zde další hypotéza, která, řek, kdy, kdy tedy řekneme, že dnes schválíme zjednodušený postup, tak jak vám bylo navrženo, a v průběhu října podle vývoje situace požádáme o odložení hlasování na plenárce a v, tako, v, této, v takovémto případě bude náš výbor pracovat na pozměňovacích návrzích za náš výbor, které budou potom předloženy na plenárku při hlasování o řádu. Možná, že to první řešení, o kterém jsem mluvil, je takové řešení, které by mohlo vyhovovat všem politickým skupinám, takže já ještě jednou znovu otevřu diskusy pro koordinátory a zeptám se jich, zda chce, zda, tam se vás, zda chcete třeba pauzu pět minut, kratičkou pauzu, abyste se dohodli, tak to rád udělám, jinak od, zahájím diskusy hned a dám slovo koordinátorům, aby vyjádřili svůj názor, po čemž tedy potom schválíme stanovisko našeho výboru. Takže nejprve dávám slovo kolegovi Andrej Novakovovi za EPP. I would like to prefer your suggestion to... Já bych byl pro váš návrh dát si pětiminutovou pauzu. To myslím, že vše zjednoduší. Dobře, takže pětiminutová pauza za pět minut budeme začínat a já vám dám vědět, jak bude vypadat slyšení dnes odpoledne a za pět minut se uvidíme. Bien. J'espère que ces cinq minutes... Tak doufám, že to pětiminutové přerušení pro vás bylo užitečné a produktivní. Takže otevřeme nové kolečko diskuse s koordinátory. Žádám vás, abyste jasně vyjádřili své stanovisko a potom předložím k hlasování návrh, kde se tedy zeptám, že za předpokladu, že to bude ten zjednodušený postup, zda máte proti tomu námitky. Takže dávám slovo kolegovi Andreji Novakovovi za EPP. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko mé skupiny zůstává stejné. My jsme pro 52 celých. Dva máme však za to, že více než pět členů bude proti, ale pro nás je stanoviskem zachovat úroveň 52.5. Děkuji. Další EU, socialistická Evropa naše politická skupina je připravena souhlasit se zjednodušeným postupem s pozměňovacími návrhy, to znamená 525. Za Renew kol, kolega. Děkuji, pane předsedo. My také podporujeme zjednodušený postup s možnými pozměňovacími návrhy podle 52,5. Děkuji. Děkuji vám a za DEVE. Chcete se vyjádřit někdo? My souhlasíme s zjednodušeným postupem s pozměňovacími návrhy, ale potřebujeme vědět, jakým způsobem se dostaneme k těm pozměňovacím návrhům, které budete předkládat, protože tady není možnost už předložit cokoliv si člověk zamene. Je potřeba vědět, jak to bude předloženo prostřednictvím výboru a uvidíme na zasedání stínových zpravodajů, jak se k tomu postavíme. Děkuji. Děkuji vám a nyní za ID Máme zde někoho, kdo se chce vyjádřit? Prosím. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Moje skupina je stále proti zjednodušenému postupu, protože my se domníváme, že i v rámci zjednodušeného postupu s pozměňovacími návrhy nemáme již možnost sepisovat nové pozměňovací návrhy a projednat nové pozněcí návrhy, což je potřeba učinit u tak důležitého rozhodnutí. A my to tady zamítáme a doufáme, že komise přijde s novým návrhem, s, s tím, že předloží nějaký jiný fond s jiným eh, typem. Děkuji. Děkuji, souhlasí skupina EKR s kompromisním řešením, které, by, které se zdá, že s ním tedy souhlasí zhruba všechny frakce, tedy schválení zjednodušeného postupu s pozměňovacími návrhy. Eh, eh, Nikoli, pane předsedo. Nikoli, protože je zcela zřejmé, že je zde určitý rozpor. My jsme zaznamenali vyjádření jednotlivých kolegů a zazněla zde kritika možnosti použít uvedený fond. Řada lidí se vyjádřila v tom smyslu, že bychom možná mohli použít jiný fond a to uvést v pozněvacích návrzích, ale to je zase protimluv, když to srovnám s tím, co říkali další kolegové. Někteří říkali, že jsou zcela proti tomuto návrhu, ale ten postup se mi zdá, že je vlastně pro. Můžete použít zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy tak jak jste to navrhoval vy. Ale to by ale nebyl úplně postup, který by neodpovídal vámi navrhovanému řešení. Jde spíše o většinu, spíše než o věcný obsah daného postupu. Já vlastně nemohu říct, že bych s vámi, pane předsedo, nesouhlasil. To ne, ale je třeba se mít možnost vyjádřit v pozměňovacích návrzích a myslím, že bychom to měli pro, projednat jinak. A pak je zde další návrh, který je podle mého vhodnější. Ano, můžeme použít zjednodušený postup, ale pracovat bychom měli s jiným návrhem. Zde se omlouvám, ale my nemůžeme ustoupit ani o kousek. Děkuji. Wir sind klar für den Vorschlag ein, ein vereinfachtes Verfahren mit Änderungsvorschlägen. Pokud je o zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy, tak eh, jsme pro toto řešení, protože se domníváme, že ty pozměňovací návrhy by měly vyjít z debaty na výboru. Très bien. Dobře. Takže řeknu frakci EKR, abychom, že je potřeba zachovat jaksi kontinuitu a konzistentnost, ale asi víte, že pokud tedy bude schválený ten zjednodušený postup s pozměňovacími nebo nebude schválen zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy, tak to přesto neznamená, že ten návrh, že tím návrhem se nebudeme zabývat, protože v tomto případě se tedy dostáváme do běžného postupu na základě návrhu takového, jaký předložila Evropská komise. Takže potom tedy budou pozměňovací návrhy, které mohou i zamítnout tento návrh, zamýšlet jiné scénáře a tak dále. A v tomto případě bude potřeba zde a na plenárce dosáhnout většiny pro ten náš scénář tak, jak ho chceme. Já jsem říkal už na začátku, že nikdo v našem výboru není nadšený tady tím návrhem komise který je samozřejmě návrh, který je nedokonalý samozřejmě a který nicméně také reaguje na naléhavou situaci možnou. A proto se tedy domní, jsme se domnívali, že máme tu odpovědnost abychom jaksi uvažovali o té hypotéze odchodu Spojeného království bez dohody s možností, abychom hráli i v takové situaci naši roli, abychom předložili pozměňovací návrhy. Takže poté, co jsem vyslechl názory jednotlivých politických skupin, tak je zde tedy jeden návrh, který spočívá v tom zjednodušeném postupu, na základě článku 52.2 našeho jednacího řádu, to znamená zjednodušený postup s pozměňovacími návrhy výboru, které samozřejmě budou zohledňovat stanoviska jednotlivých politických frakcí a, na které, a které připraví pracovníci nebo lidé tedy z politických skupin. Máte námitku, jste proti tomuto návrhu? Pokud někdo je proti, tak ať se vyjádří. Prosím, eh, vstaňte, kdo je proti. Velmi dobře. Takže 6, 7, 7 poslanců, kteří jsou proti a 5, nicméně 5 poslanců je dostatečných pro zamítnutí tohoto návrhu, což tedy znamená, že budeme mít a priori běžný postup a budeme zítra se tedy budeme znovu zabývat tou otázkou, domnívám se tedy, na schůzi koordinátoru. Takže můžeme přejít k následujícímu bodu pořadu jednání který se týká nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a rady, pokud jde o financování paušální sazbou. Musíme tedy se zabývat tímto návrhem, který předložila Evropská komise, která vlastně zavádí určitý systém financování technické spolupráce ve členských státech tento návrh aktu v přenesené pravomoci vyplývá z os návrhu Omnibus článku 67 člán, odstavec 1, 5a nařízení o společných ustanoveních, tak aby komise mohla eh, předpokládat určité financování paušální sazbou. Tento akt přenesené pravomoci stanovuje standardní paušální sazbu v tomto případě, kterou mohou členské státy používat, když proplácejí provozní náklady spojené s technickou pomocí. Evropská komise argumentuje, že zkušenost dokazuje, že technická spolupráce eh, se hm, vlastně zjednodušuje vzhledem k tedy, jas se tím zjednodušuje vzhledem k tomu, že ty úkony technické spolupráce když je tedy snížený počet příjemců. Takže ta paušální sazba, kterou navrhuje komise pro plac, proplácení technické spolupráce pro fond roz, pro sociální rozvoj, pro regionální rozvoj 4 pro FEDER a územní spolupráci 6 limit nebo mezní datum pro námitku, které by mělo formu usnesení, o kterém by se hlasovalo na plenáce, stanoveno na 28. října 2019 a lze ho prodloužit o dva měsíce. Nyní tedy se obracím na Evropskou komisi a žádám ji, aby představila nám svůj návrh aktu v přenesené pravomoci a potom dám slovo koordinátorům a ostatním poslancům, aby vyjádřili svá stanoviska. Takže komise, prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Um, in fact, I think you... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jste to již velice dobře vestihl a já v tuto chvíli pouze upozorním na pár drobných bodů. Jak jsem říkal, nařízení Omnibus nám poskytlo možnost využití zjednodušeného systému nákladů paušální částky. Je to v podstatě hlavně zjednodušení v rámci politiky soudržnosti. K němuž došlo a součást návrhu komise na roky 2021 až 2027 spočívala v tom, že zde je už celá řada různých typů zjednodušení. Přecházíme k paušálním částkám u technické pomoci u všech programů. To znamená, že tento akt přenesené působnosti je takovým přemustěním mezi stávající situací a plánovaným stavem, který předpokládáme na další období. Zároveň je to možnost pro stávající programy, kdy i tam bude možné u technické pomoci využívat systému paušálních částek u nákladů. Technická pomoc je klíčová oblast z hlediska zjednodušení a to z několika důvodů. Víme, kolik máme programu technické pomoci, mají zajišťovat eh, fungování, chod, implementaci jednotlivých programů. A víme, co technická pomoc představuje. Je to podpora pro orgány, kde, které zveřejňují výzvy pro projekty, příjemce, pořádají se zasedání různých výborů a zároveň víme, že implementace technické pomoci může být velice zatěžující z administrativního hlediska, a to jak pro příjemce, tak i pro orgány, které musí realizovat kontroly, audity, eh, kontrolují se malé částky, jako jsou například i jednotlivé jízdenky a ty patří do celkové realizace. A tohle všechno by šlo řešit mnohem efektivněji, pokud bychom zavedli paušální částky. Proto jsme navrhli velice velice jednoduchý postup a, a ten bude možné využít. Zároveň můžeme technickou pomoc navázat na realizaci programu a projektu, jakmile bude z programu přijata žádost o platbu, tak my odprezentujeme vždy částečné navýšení požadované částky, tak aby technická pomoc mohla probíhat i v průběhu. To neznamená, že bude eh, k dispozici více prostředků na technickou pomoc. Maximální částka je už v tom nařízení o společných ustanoveních v tuto chvíli a jednotlivé programy mají v jednotlivých svých dokumentech částky uvedeny přesně. Ale tohle, co navrhujeme, to by mělo eliminovat řadu úkonů, administrativních úkonů, kontrolních úkonů a orgány programu by se mohly soustředit na to, co je důležité, a to znamená zajištění kvality a realizaci programu jako takového. Děkuji. Merci beaucoup pour vos explications très claires. Je... Děkuji za toto jasné vysvětlení a teď dávám slovo koordinátorům, aby vyjádřili svůj názor. Děkuji pěkně, pane předsedo. Děkuji komisi za to, že předložila tento akt přenesené pravomoci. Možná si vzpomínáte, že já jsem byla zpravodajkou pro otázku omnibusu, když se to projednávalo a opravdu tento výbor i parlament měl velký zájem na tom, aby toto nařízení zajistilo, aby i v oblasti politiky soudržnosti došlo ke zjednodušení a k, ke snížení administrativní zátěže. Díky intenzivním jednáním se nám to podařilo. A pro členské státy, stejně jako pro regiony, je důležité to, že e, toto zjednodušené řízení se uplatnilo již při stávajícím e, finančním období a nyní jsem velice ráda, že e, je tady tento akt přenesené pravomoci, čímž bude umožněno zjednodušit celé to řízení a bez velkých problémů a bez velkých změn v operačních programech a partnerských dohodách probíhalo dále, takže e, proto vás mohu podpořit v tom, aby se, e, aby se e, toto začalo používat co nejdříve. Nerychleji, děkuji. Thank you, I have some track record. Děkuji, pane předsedo. Já mám za sebou celkem historii, co se týče boje proti byrokracii a administrativní zátěži a já budu stejné stanovisko zastávat i dnes, to znamená podpořím eh, tento návrh tak, aby se život příjemců zjednodušil. Já podporuji daný návrh, myslím, že je to dobrý postup, zvláště pokud jde o novou CPR. Zjednodušený postup a paušální sazby jsou zřejmě nejlepším a nejužitečnějším nástrojem, který příjemci ocení. A zde musím říci, že by komise asi měla přijmout naše stanovisko, to znamená stanovisko parlamentu, a měla by zvýšit uh, částku, která by mohla být čerpána na technickou pomoc. To znamená, procento by mělo být trochu vyšší, tak aby se pokryla technická pomoc vždy v souvislosti s postupem, který by se v dané věci eh, zvolil a došlo by ke zjednodušení, o které všichni stojíme. Děkuji. Děkuji a prosím Renu, Andrej. Děkuji, eh, pane předsedo. Já myslím, že je jasné, že příjemci žádají zjednodušení a odejmutí administrativní zátěže, proto já děkuji komisi za akt v přenesené působnosti a určitě si vyžádá naši podporu. Děkuji. Děkuji a Dever, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, my také děkujeme komisi a Těšíme se na tento delegovaný akt. Děkuji, děkuji a budeme pokračovat. Jde. Paní Donato, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. My jsme také pro tento delegovaný akt. Myslím si vlastně, že to zjednodušení nám odejme určitě tou administrativní zátěž, zjednoduší to život příjemcům, kteří dostanou prostředky jednoduše. Já mohu tedy pouze zatleskat tomuto návrhu a podporujeme jej. Děkuji. Děkuji a EKR, prosím. Zdá se, že EKR nejsou v sále, tedy mohu konstatovat, že nejsou žádné námitky, alespoň ne konkrétního charakteru proti tomuto aktu a můžeme tedy uzavřít a konstatovat, že projednání tohoto bodu je uzavřeno a ještě dám eh, možnost se vyjádřit na zasedání koordinátorů. Rád bych tedy řekl ještě na adresu komise, že tu ta diskuse, kterou jsme vedli o otázkách zjednodušeného postupu nebo ne, je vlastně no všechno to, co zde zaznělo mm, ze strany jednotlivých kolegů z politických frakcí, dokazuje, že náš parlament a náš výbor regi nikdy není rád, když je k něčemu nucen. My prostě chceme se vyjádřit k těm návrhům, chceme mít své slovo, takže je potřeba opravdu, aby naše role jakožto spolu zákonodárce byla, abychom ji mohli co nejvíce využívat a abychom tu roli opravdu hráli. Takže tímto ukončíme tento náš program, protože za chvíli v 18 hodin 30 přesně se sejdeme na slyšení eh, kandidátky na komisařku Elizy Ferreira. Je to důležitá schůze, vyzývám všechny kolegy, aby se zúčastnili a sejdeme se v sále Jan 2Q2. To znamená, že se tedy sejdeme, že to nebude v tomto, v, té, v tomto sále, ale v té místnosti, v té hale Q, v tom sále Q, 2Q2. Naše příští schůze výboru REGI se bude konat 4. listopadu v 15 hodin do 18.30 a 5. listopadu od 9 hodin. Děkuji vám za účast a za chvíli se uvidíme. Et merci. Pan předseda děkuje tlumočníkům. Merci. Thank you. See you later. At